Okej, då eh, börjar vi. Och jag alla väldigt välkomna till... Dobré odpoledne, já vás všechny zdravím na naší první schůzi výboru v tomto roce. A jako obvykle máme velmi zajímavý program s mnoha eh, body kterými se budeme zabývat dnes odpoledne a zítra celý den. Uh, už proběhla schůzka koordinátorů za zavřenými dveřmi. Uh, bod 2 já se omlouvám. Můžete, Punktem 2 je godkänna dagordning. Můžete si vzadu prosím sednout, takže bod 2 z eh, přijetí pořadu jednání. Eh, nikdo nevyjádřil žádné přání pořad jednání změnit, proto ji považuji za přijatý. A můžeme se podívat rovnou na bod 3, to jsou sdělení předsedy. A na jedné straně bych vám rád sdělil, že eh, došlo k určitým personálním změnám, dojde k určitým personálním změnám eh, v následujících dvou měsících v našem výboru, eh, kdy vlastně eh, příště tady nebude paní Šlendax a je to škoda, Eh, škoda, že eh, končíš v našem výboru. My jsme si velice vážili tvé hm, profesionality, hm, pracovali jsme s tebou rádi, ale eh, samozřejmě, že se těšíme, že přesto zůstaneš v tomto domě, v této instituci a budeš eh, nyní pracovat eh, ve výboru pro kulturu. A eh, my se budeme snažit spolupracovat s výborem pro kulturu v rámci otázek hm, rovnoprávnosti. Takže my ti děkujeme za tu dobu, kterou jsi strávila s námi a přejeme mnoho úspěchů do nové práce. A dále k nám přijdou dva nový. Dva eh, noví pracovníci administrativní, paní Tamboríny, kterou vítám, kde pak sedí paní Tamboríny. Tak eh, začneme asi paní Konde Pereira. Eh, a už i paní Tamborína je tady, takže to jsou naše nové administrativní síly. Vítáme vás v našem výboru a Vítáme tedy i paní Konde Pereira, která sedí zde. Buďte vítány v našem výboru. Je škoda, že mm, jsme přišli o jednu vynikající pracovní sílu, ale e, náhradou získáváme dvě e, nové dámy, které budou pracovat pro náš výbor. E, ještě jedna věc, kterou bych vám rád sdělil. A plán eh, schůzí výboru budeme měnit, protože parlament rozhodl, že eh, v říjnu budou dvě plenární schůze a eh, schůze výboru našeho hm, touto změnou bude postižena, takže budeme muset najít jinou, eh, jiný termín na eh, říjen, ale dříve mm, můžeme se tím zabývat až později. Nyní bod číslo čtyři. Já bych rád jenom stručně vám sdělil um, něco o doporučeních eh, koordinátorů Máte zápis, eh, před sebou zápis eh, z 17. prosince, ten byl rozeslán a mm, pokud eh, nikdo nic nenamítá, tak předpokládám, že tento zápis můžeme takto schválit a přejít rovnou k bodu 5. To je první bod pro diskusy. Jsou to dopady hospodářské krize na rovnost pohlaví a práva žen. Je to přeci je to téma, eh, které eh, vlastně budeme probírat 7. března, den před Mezinárodním dnem žen. Je to naše téma. Zprávu už jsme, o zprávě už jsme diskutovali, paní Morán Šartě eh, svůj návrh již představila. Všichni měli možnost podat pozměňovací návrhy a Mm, to je tedy návrh, o, který, o, kterém, o který se jedná a předám slovo paní Morán Šartie. Prosím. Merci, monsieur. Děkuji vám, pane předsedo. A vážení kolegové, děkuji vám za to, že jste přišli budeme se věnovat této zprávě, která je velmi zajímavá a také důležitá v souvislosti s obtížemi v hospodářství, s nimiž se setkáváme. A tedy e, zatím se nám nepodařilo víc krize. Proto je zpráva velmi aktuální a důležitá, e, protože když se zaměříme na dopady, které má krize na ženy, tak nejenom, že si uděláme obrázek eh, o tom, kde a jak ženy pracují, kde působí, ale zároveň zaznamenáváme určitou feminizaci chudoby a rostoucí dopad úsporné politiky ze strany jednotlivých států který se projevuje především na těch nejzranitelnějších, na těch, kteří pracují například na částečný úvazek a těch, kteří jsou a které jsou v této době krize nejzranitelnější. Obdobně také platí, že se snažíme opět navrátit do zaměstnání ty kteří byli marginalizováni za krize. Konkrétně se zaměřujeme na vzdělávání, celoživotní učení, zvyšování kompetencí, protože přesně to je důležité pro ženy. A v této souvislosti nám zpráva ukazuje, že ženy se setkávají se zvláštními obtížemi ve využití těchto eh, možností Eh, které eh, se nenaskýtají tak snadno ženám, jako se naskýtají mužům. A dále bych ráda zdůraznila, že krize nám ukázala, jaké problémy mají ženy se získáním prvního zaměstnání po dokončení studií mají také obtíže dosáhnout vyššího postavení služebního postupu a dokonce se setkávají s obtížemi v podnikání, v přístupu k možnostem podnikání. Právě proto se naše zpráva zaměřuje na několik doporučení, která se zaměřují na různé oblasti hospodářství, zelenou ekologickou ekonomiku, sociální ekonomiku, dopravní politiku, ale eh, také se setkáváme eh, s tím, že je nutné eh, především bojovat proti dopadům krize na ženy. Zvlášť velký význam má to, abychom zaváděli takovou politiku, která umožní propojit práci s rodinným životem. Právě na to klademe důraz, aby se ženy mohly realizovat v práci, doma, v rodině. E, právě e, tato politika sladění e, soukromého profesního života má velký význam především pro ženy s malými dětmi, ale zároveň je to důležité nejen pro děti, ale také pro starší Um, osoby, protože kulturně je velmi často dáno, že právě žena se stará nejenom o děti, ale také o stárnoucí členy rodiny a tím pádem má více práce. Obdobně platí, že politika státu v této současné době si klade menší důraz právě na vzdělávání předškolních dětí nebo na systémy pomoci seniorům. A ještě bych ráda připomněla, když uvažujeme o těchto důležitých eh, aspektech, že nám chybí určité sledování této problematiky, které by bylo komplexní a které by nám umožnilo sledovat situaci ve srovnání mužů a žen jejich postavení ve společnosti a vývoje dopadů krize. Ehm, studie nám totiž ukazuje poměrně hodně nového. Ehm, zcela jistě to nemusí nutně znamenat okamžitou změnou politiku, ale zcela jistě nás to upozorní na to, že je nutné připravovat politiku, která umožní integrovat ženy eh, na pracovní trh. Také bych v této souvislosti zmínila stanovisko paní Gabriele eh, Zimmer z Výboru pro zaměstnanost a sociální věci, eh, která se ve svém stanovisku vyjadřuje podobným způsobem dochází k podobným závěrům. Je tedy zajímavé, že výbor pro ženy a výbor pro zaměstnanost eh, se de facto shodují ve svém pohledu na tuto problematiku. A každém případě ještě eh, doplňuji, že se také objevilo několik pozměňovacích návrhů. Máme tam 179 eh, pozměňovacích návrhů s tím, že 70 od skupiny SD, 63 od EPP, eh, s tím, že některé pozměňovací návrhy byly z mé vlastní iniciativy, 24 návrhů podala GOE Pan předseda našeho výboru, pan předseda Gustafsson, eh, také velmi pilně pracoval na pozměňovacích návrzích, za tomu děkuji, 15 LD, 4 EKR a 3 eh, návrhy podali zelení. Děkuji všem eh, poslancům za pozměňovací návrhy k této zprávě, protože to ukazuje, jasný zájem o tuto problematiku, která nemůže nechat nikoho z nás lhostejným. Myslím si, že obecně vzato tato zpráva propojí všechny aspekty integrace a stabilizace postavení žen na trhu práce. Myslím si, že nad rámec všech politických možností, které se nabízejí, ehm, nemusíme se uchylovat žádným doktrinám. Ehm, důležité je si uvědomit, že mezi ehm, pozměvacími návrhy od různých skupin se ukazuje jasná tendence a záměr na stabilní a trvale udržitelné integraci žen do trhu práce. Konvergence je zcela jasná. Řada návrhů se vztahuje k přístupu k pracovním místům, týká se také stabilizace smluvní problematiky, tedy pracovních smluv, boj proti neplacené, neohodnocené práci a také zájem za spravedlivé hodnocení mužů a žen. Právě toto tvoří naši základnu, eh, která nám pomůže dále pracovat na pozměňovacích návrzích, případně je propojit nebo dosáhnout kompromisu. Ještě jedna věc je pro mě velmi důležitá, protože se dotýká naší společné vize této problematiky. A to snaha umožnit samostatnost těmto ženám, třeba i v podnikání, právě rovnost občanů znamená dosáhnout také rovnoprávného postavení žen a samostatnosti žen díky tomu, že budou mít rovný přístup k zaměstnání. A to se skutečně odráží v prakticky všech pozměňovacích návrzích, ehm, protože právě díky tomu můžeme vytvořit společnou vizi, eh, která jde napříč celým politickým spektrem. A za třetí bych se zmínila, dopa- zmínila o dopadech úsporných opatření velmi často zaznívá, ať už v prohlášeních politických nebo spíše sociálně nebo ekonomicky laděných. Ale e, tato prohlášení se v zásadě shodují co do dopadů úsporných opatření obecně. E, z nich vyplývá, že politika úsporných opatření představuje významný faktor, které eh, Většují rozdíly mezi muži a ženami, protože některé ženy se spontánně z trhu práce skazují, ska, stahují. Eh, to nemusí platit úplně všude, ale někdy se stává, že ženy například odcházejí do předčasného důchodu já jsem to zaznamenala jak ve své zprávě, tak to vidím v řadě pozměňovacích návrhů, že ekonomická krize se jako první nedotkala čistě feminizovaných odvětví, ale teprve v druhé vlně s úspornými opatřeními se krize začíná dotýkat právě žen. A pokud tyto ženy se rozhodnou z trhu práce odejít, tak musíme také zvažovat, jak významné dopady má tato úsporná politika právě na ženy. Ať už k tomu přistupujeme spíše dogmaticky, spíše ekonomicky nebo sociálně, vždycky docházíme k závěru v tom smyslu, že právě politika úsporných opatření má pro ženy zásadní důsledky. A za čtvrté, a to také považuji za důležité, chci poděkovat těm kolegům, kteří předložili pozměňovací návrhy v tomto smyslu. A tímto bodem jsou rozdíly mezi jednotlivými státy Evropské unie, například když porovnáme postavení žen na severu Evropy s postavením žen na jihu Evropy a zcela logicky se k tomuto tématu objevilo také několik pozměňovacích návrhů s tím, že bychom se měli zvlášť věnovat ženám z jižních částí Evropy. To je něco, co se mě dotýká a je to také něco, na co nesmíme opravdu zapomínat. Objevily se také pozměňovací návrhy, které se vlastně vrací k prvnímu bodu, který jsem zmínila, a to rovnému postavení občanů, tedy, že ženy mají právo na práci. Vy jste také předložil návrh v tomto smyslu vůbec právo na práci pro ženy. Ehm, to je něco, co by se mělo uplatňovat ve všech zemích Evropy a my bychom se měli věnovat těm hyblým silám, které nám pomohou této rovnoprávnosti v přístupu k práci dosáhnout. A když se zaměřím na eh, profesní dráhu žen, zmínila jsem již eh, skutečnost, že důležitá je rovnost eh, v ohodnocení. Někteří z vás také zmínili pozměňovací návrhy. Konkrétně v tom smyslu, že ženy nejsou dostatečně integrovány, že jsou někdy vyčlenňovány, nedostanou se do vyššího postavení, je těžší pro ně dosáhnout služebního postupu ve všech odvětvích hospodářství. A právě v dobách hospodářské krize, kdy musí rozhodnutí systém rekonstruovat, se setkáváme s tím, že ženy jsou vyloučeny, protože nejsou v systému dostatečně přítomny, dostatečně zastoupeny. A k této otázce se také objevila šada pozměňovacích návrhů. A tam si myslím, že bude stát za to také na nich společně zapracovat, abychom dosáhli kompromisu právě v této důležité tematice. Mnoho pozměňovacích návrhů se dotýká také nejistoty pracovních míst, rizika propouštění, vůbec eh, celé eh, ho zvýšení zranitelnosti postavení žen během krize. Také se setkáváme s tím, že některé že ženy jsou v podstatě více zranitelné právě v obdobích krize, to je zcela logické a srozumitelné. A eh, myslím si, že to je otázka, na které se všichni shodneme. Já bych ještě ráda zdůraznila ty pozměňovací návrhy, které nám umožní pomoci ženám, aby dosáhly služebního postupu, aby dosáhly nejvyšších postů ve firmách. To je velmi důležitý vývoj. Na tomto místě však musím zdůraznit, že když eh, se vymaníme ze statistik, tak eh, teprve zjišťujeme, jak důležitá je konstruktivní politika v této oblasti, protože se ukazuje, že e, řada těch informací chybí, abychom dosáhli skutečně exaktního srovnání. Nakonec se totiž objevuje spousta statických údajů, ale e, je velmi těžké srovnávat. E, ono totiž je velmi obtížné z těch analýz to vše srovnat, ale jasně z toho vyplývá, že právě v obdobích krize je velmi obtížné umožnit ženám, aby sledovali svoji služební kariéru, svůj postup. Ehm, před pár měsíci proběhl takový průzkum, který se snažil zjistit, zda během krize by měly mít prioritně přístup k práci muži. A tento průzkum veřejného mínění došel k závěru v 63% případů, že by právě muži měli mít přednost před ženami. To znamená, že pokud nezavedeme povinnou kvotu žen, bude to velký eh, problém, pokud nezdůrazníme že máme vědecké důkazy eh, o tom, že ženy nemají rovné postavení, nebudeme moci současnou situaci změnit. Ehm, to je ode mě v tuto chvíli všechno, pane předsedo. Zmínila jsem hlavní témata, která vidíme také v pozměňovacích návrzích a Navrhují se také eh, části textu vypustit, ale na těch se napříč politickým spektrem neschodneme, ale doufám, že budeme moci vytvořit společný pevný základ, ale především takový základ, který zajišťuje rovné postavení žen. Tak se Děkuji vám. Děkuji. A zahájím diskusi. Paní Papadopoulos jako první. Yes. Thank you. I think it's working now, isn't it? Okay, <laughs> very good. So, um, θα ήθελα να συγχαρώ Chtěla bych eh, poděkovat a poblahopřát paní zpravodajce k této zprávě, protože pokrývá všechny aspekty a dopady hospodářské krize na ženy. Skutečnost je taková, že když jsem četla tuto zprávu, tak jsem měla pocit, že je třeba právě se zmínit o ženách z jeho. Totiž nejedná se jenom o ženy, které eh, pracují ve veřejném sektoru, ale i v soukromém sektoru. I ty jsou dotčeny touto krizí. Protože ve zprávě je E, zmínka, že ve, se stávají ve druhém stádiu obětmi eh, hospodářská krize, že v prvním stádiu obětmi byly hlavně muži. A říká se, že hlavně se to dotklo žen z veřejného sektoru. Naše zkušenost Evropského lízu je, že první oběti, které ve soukromém sektoru ztrácely zaměstnání, byly právě ženy. Protože <clears throat> byly tady určité kolektivní smlouvy, které které se nedodržely nebo zaměstnavatelé neplatili, eh, zkrátili se mzdy, po ženách se chtělo, aby pracovali déle a za menší plat. A výsledek byl, že eh, si neudrželi zaměstnání, protože eh, by museli pracovat stále dále a tím by nebyli schopni už dostatečně pečovat o rodinu. A o tom je třeba eh, se pořádně změnit ve zprávě, protože není stejná infrastruktura všude v Evropě. Když hovoříme o podnicích, o podnikání a dávají se pozměvací návrhy, k záležitostem týkající se žen, pak vždycky se nejprve musíme podívat na to, zda existuje infrastruktura, aby ženy mohly být i zaměstnány a zároveň pečovat o rodinu. Je tady často takový e, začarovaný kruh, eh, co se týče eh, péče, která není dostatečná, nedostatečný rozvoj infrastruktury. Často ženy jsou stigmatizovány a když mají pak jedinou volbu buď pracovat a nebo být doma, pak zůstávají zůstanou doma. A proto tedy je tohle třeba zmínit. A já ve svém pozměňovacím návrhu také zmiňuji, že se hovoří o ztracené eh, generaci mladých lidí, mužů i žen. A já opravdu se tím velmi trápím, protože vidíme mladé lidi, eh, kteří eh, mají velké vzdělání, jsou to mladí lidé ve věc, věku mých dětí, ale neset není dost eh, pracovních příležitostí pro mladé, ať jsou to muže nebo ženy. A i o to musíme pečovat. Je to tedy takzvaná ztracená generace. A proto já E, k tomu předkládám pozměňovací návrh. Doufám ale, že ta krize nebude trvat tak dlouho a že vznikne více pracovních příležitostí. Jinak mladí lidé nezůstanou ve zemi, kde vystudovali, ale budou muset jít do ciziny pracovat a budou nám unikat mozky. Chci vám ještě poblahopřát se zprávě a ještě třetí věc Totiž eh, hovoří se o tom, že chybí dostatečně spolehlivé statistické údaje. O tom hovoříme často. A bylo by dobré udělat si srovnávací statistickou analýzu, jak konkrétně jsou dotčeny ženy na jihu Evropy v porovnání s ženami ve střední a severní Evropě. Protože budeme-li mít eh, spolehlivé eh, statistické údaje a pokud budeme situaci správně diagnostikovat, budeme moci najít také správný lék. Abych to uzavřela. Politika ze strany trojky neznamenají dobrá řešení pro jejich Evropě, ani pro Řecko, ani pro Španělsko, ani pro Portugalsko. A e, já bohužel musím říci, že ta katastrofa, kterou vidíme jinde, se odehraje i v rámci kyperské um, um, ekonomiky. Paní Kosta má nyní slovo, prosím. Sí, grazie, presidente. I e volevo, mm, naturalmente... Děkuji vám, pane předsedo. E, samozřejmě že bych chtěla mm, paní eh, Moran Šartě především gratulovat k takto eh, dobré zprávě na takto důležité téma. Mm, když jsme viděli eh, program komisařky Redingové do roku 2015, tak si myslím, že bychom se na něj měli podívat také z hlediska priorit. Uvedu dva příklady. Eh, v rámci Evropy 2020 eh, eh, jsme mezi cíly, mezi cíle zařadili také boj proti chudobě a zvyšování zaměstnanosti žen. Situace žen je ale vlastně horší a i chudoba, i nezaměstnanost mezi ženami naopak stoupají. A já si myslím, že v krizi je Eh, vlastně vzniká určité paradigma rozporu. Eh, chci říct si dvě věci. Souhlasím s řeckou kolegyní. I já eh, se zabývám otázkou různých systémů, které existují v Evropě z hlediska sociálních sociální ochrany pro lidi, kteří ztratí práci. Platí to i jak pro ženy, tak i pro mladé lidi. Eh, obou pohlaví. Možná, že bychom eh, měli podat jeden silnější pozměňovací návrh. Mnoho pozměňovacích návrhů jde tímto směrem. Eh, harmonizovat vlastně jaksi druhy nezaměstnaných, protože ženy jsou v různých výzkumech mnohem méně zastoupeny v mnoha zemích, eh, tedy jsou eh, méně chráněny pojištěním proti nezaměstnanosti pro případ nezaměstnanosti. Eh, jsou samozřejmě chráněny v některých odvětvích více, v některých méně, v některých zemích, v některých více. Na to bychom se měli zaměřit. A za druhé, je tady celá řada pozměňovacích návrhů, ale měli bychom mluvit také o Evropském sociálním fondu. Ehm, Eh, schvalovat se bude, až budeme schvalovat nový program, ale je třeba do něj zařadit naprosto přesně zacílená opatření eh, právě pro ženy, eh, zaměstnanost žen, sociální fond a tak dále. Čili mainstreaming pro ženy to je vel, také velmi důležité téma. Dále měli bychom eh, se zabývat také eh, specifikou, specifiky situace žen eh, z přistěhovaleckých rodin nebo žen přistěhovalkyň tyto ženy jsou vlastně zařazeny do programu pod bodem welfare, ale tyto ženy musíme podpořit, musíme jim pomáhat, pomáhat mm, a to zase souvisí s bojem proti chudobě. A další věc. V této zprávě eh, se mluví o tom, že by nám genderový e, institut měl pomoci při schromažďování dat. Máme Eurostat, máme různé jiné statistiky, ale možná, že bychom potřebovali přesnější mandát, přesněji naformulovaný mandát pro Evropský genderový institut, tak abychom mohli začít e, zadávat studie, vypracovávat studie, Eh, abychom propojili sítě mezi všemi těmito institucemi, abychom mohli měřit různé dopady, kvalitativní i kvantitativní, a abychom je opravdu byli schopni odhadnout velmi spolehlivě. Takže potřebujeme precizně naformulovaný mandát pro Genderový institut. Děkuji. Děkuji a nyní paní Vertman, prosím. Děkuji vám. Ehm, mnohé z toho, co jsem chtěla říct, už tady bylo řečeno, takže já to jenom podpořím. Eh, ženy se staly oběťmi úsporné politiky nejenom na jihu, ale i ve střední Evropě, i na severu existuje mm, velké množství žen, které eh, se staly obětí úsporné politiky, ale nemáme spolehlivá data. S tím souhlasím. Měli bychom provádět studie, ale ráda bych k tomu dodala ještě eh, to, že bychom měli také přihlížet ke specifikům jednotlivých členských zemí, protože jenom tak můžeme opravdu získat realistický obrázek a realistický reálnou představu o tom, kde opravdu existují problémy a jaké. A naše paní zpravodajka si zaslouží opravdu velké poděkování za tu vynikající a podrobnou zprávu. Děkuji vám. Děkuji a nyní paní Nev- Nevtálová. Pěkně, pan předseda. V prvom radě určitě chcem povedat, že paní zpravodajka... Děkuji, pane předsedo. Mohu říct, že paní zpravodajka velice dobře napsala zprávu ve smyslu mých připomínek návrhu. Mohu říct, že důležité je, o čem hovořili už kolegyně přede mnou. Teď v době krizi hodně lidí přichází o pracovní místa a samozřejmě je to stále více žen. Většinou ženy jsou první na řadě, když se nějaká místo ruší a hlavně starší ženy. A tím bychom se jako parlament měli také zabývat a více na to poukazovat. Další důležitý aspekt v současné době se týká vzdělávání. 60 absolventů všech vysokých škol v Evropské unii jsou ženy. A když se podíváme na trh práce, pokud někdo získá místo, tak pak jenom 40 pracovních pozic získávají ženy které se nabízejí na trhu práce. Je tady velká disproporce. Jak už jsme často jako parlament říkali, Evropská unie v době krize si nemůže dovolit nevyužívat 50 svého potenciálu, a to jsou ženy, takže by se měla vytvářet větší podpora, ať už je to v oblasti vzdělávání nebo vytváření pracovních míst jako um, model polovičního pracovního místa pro mladého a staršího člověka. Například mladá matka může pracovat na poloviční úvazek a třeba starší žena, která už je před důchodem, by mohla zvládnout tu druhou polovici a <clears throat> pak by bylo možné vyřešit problém dvou lidí a pak už nebude docházet takzvané feminizaci v úrobě, když člověk nemá eh, pracovní místo, neplatí se za něj odvody, nemá základ pro důchod a velký problém spočívá v tom, že mnoho lidí v penzijním věku mají nižší důchody a že to jsou právě ženy. Děkuji a držím palce. det. då eh, mig själv ordet Děkuji vám. Já teď udělím slovo sám sobě. E, I já chci totiž poděkovat paní zpravodajce. E, samozřejmě, mluvili jsme o tom již e, v prosinci. A už tehdy jsem říkal, že to stanovisko je vynikající, že obsahuje celou řadu důležitých bodů a dokonce je vysvětluje. 179 pozměňovacích návrhů máme celkem, to je velké množství a důvod je takový, že to téma vzbudilo obrovský zájem. To není kritika stanoviska, naopak eh, ukazuje to na velký zájem o toto téma a proto tolik lidí chtělo jaksi do této práce přispět svým názorem. Já bych si dokázal představit rozdělení té zprávy na čtyři části. A rád bych eh, dodal, eh, že první část by byl popis stavu eh, toho, co se děje a tak dál. To a je to zcela korektní část a precizní část. Ten popis opravdu odpovídá skutečnosti. Druhá část, to jsou dopady eh, na ženy a muže, ty jsou zde také velmi dobře vysvětleny, i to je velmi dobře eh, zpracovaná část. Potom třetí část, to jsou opatření, eh, jak tyto problémy řešit, jak k ním přistupovat. Uvádí se zde celá řada konkrétních příkladů a tady mi ale chybí jedna věc. Asi to nikoho nepřekvapí, ale chybí mi tady vysvětlení, proč vznikl tento problém, proč vznikla tato situace. Je to eh, úsporná politika, eh, jsou to eh, obezřetnostní opatření, která nutí země k takové politiky, k takové politice. Dochází ke škrtům ve veřejném sektoru, velmi často se to dotkne právě žen, pak je to privatizace. To všechno je součástí základního problému takže eh, ty první tři části, ty se mi velice líbí, sám bych je lépe nenapsal, ale eh, tady tato poslední část, tam vidím určité rezervy. Já jsem samozřejmě eh, jaksi mm, z levice, takže to vás určitě ne, nepřekvapuje, že tady mi toto chybí. Chyb, ta řešení navrhovaná pro problémy, navrhovaná opatření, ano. Ale základní problém je v tom, že se musíme ptát, nemusíme musíme říci, toto vzniklo na základě ekonomické politiky, hospodářské politiky, komise, která nutí země k určitým opatřením. A v tom je problém. A to samozřejmě vyplývá i z mých pozměňovacích návrhů. Já se tady zaměřuji na tu ekonomickou část a snažil jsem se um, podat eh, pozměňovací návrh v tomto směru eh, ty ostatní tři části, tam určitě nalezneme i kompromisní formulace pozměňovacích návrhů, ale v té čtvrté části tam to bude asi o něco složitější. A tam zřejmě budeme muset konstatovat, že nejsme v úplně stejného názoru všichni, ale každopádně děkuji za tu zprávu, je skutečně vynikající. Ano, a pak bych rád udělil slovo eh, zástupkyni komise, prosím. Eh, commission, Dobrý den a děkuji za slovo. Já chci jenom zmínit studii, kterou jsme právě vydali a která se věnuje dopadům krize na muže a ženy. Vydali jsme ji na konci prosince a od počátku ledna ji distribuujeme sekretariátům. A tato studie ukazuje dopady krize na problematiku nerovnosti mužů a žen problematiku finančního ohodnocení, nezaměstnanosti a tak dále. Ukazuje se, že krize trošku zmenšila rozdíly mezi muži a ženami, ale zároveň eh, se objevují jiné problémy v souvislosti eh, s, těm, s dopady krize. Eh, konkrétně se objevuje také výrazněji zhoršené postavení mužů. To neznamená, že by se postavení žen zlepšilo, naopak postavení mužů se zhoršuje. Pokud se podíváme na tu srovnávací tabulku, vidíme, že rozdíly v platech, v nezaměstnanosti a tak dále, vidíme, že během krize se ty rozdíly spíše zmenšují, ale spíše je to způsobeno výraznějšími problémy mužů. My jsme chtěli jako komise také se věnovat eh, této problematice v rámci Evropy evropského semestru. Ale to je zatím asi vše, co mohu říct. Děkuji. Tak så mycket för det och då ger jag avslutningsord till... Děkuji. A, a nakonec ještě má slovo paní zpravodajka. Merci beaucoup. Děkuji vám, pane předsedo, a děkuji také všem kolegům, kteří vystoupili, protože jsem přesvědčena, že otázce, jakou je právě tato, je důležité si ukázat, že máme společnou vůli a dokonce třeba i e, výměna protichůdných názorů nám pomůže dostat se v problematice ku předu. Zcela jistě je zásadní e, si uvědomit, že je to téma, které se dotýká nás všech. Možná pár kolegyní nám eh, eh, řeklo, všichni jsme tímto dotčeni, eh, buď máme děti nebo Eh, vidíme, jak se ta situace mění, jak stále mladší generace dosahuje vyššího vzdělání, ale má menší přístup k práci. Právě dívky dosahují vyššího vzdělání, vyššího vzdělání než chlapci ve stejné skupině, ale mají větší obtíže dostat se na dobré pracovní místo, zároveň pracují za horších podmínek, za nižší pracovní ohodnocení a to přes své vyšší vzdělání. A myslím si, že právě krize nám ještě přidává eh, k těm obtížím obtíže další, ale to východisko je vlastně stejné. Já bych proto ráda zdůraznila, že je podstatné, abychom prošly všechny podněty, ale vidíme v těch podnětech, že jsme v situaci, která je nepřijatelná, protože se vynakládají velké prostředky na vzdělání žen a dívek, a to jsou také státní finanční prostředky, ale také soukromé finance, finance jednotlivých rodin, ale řešení to zatím nemá. A jedna věc, která je pro mě poměrně výrazná, o které jsem přesvědčena, a te, teď nebudu citovat žádné statistiky, ale jsem přesvědčena, že pokud chceme dobře integrovat ženy do práce, eh, a pokud se nám to podaří, eh, podaří se nám také dříve a lépe víc z krize protože žádný stát si nemůže dovolit nevyužít takový objem inteligence, pracovní produktivity, Ehm, tím, že nevyužije práce žen. Práce žen má obrovský význam. A nejprve bych reagovala na vaše připomínky, pane předsedo, které se týkaly významu eh, rozpočtové kázně naši kolegové tady zmiňovali také význam rozhodnutí trojky. Ano, samozřejmě rozpočtová kázeň má velký význam, má velké dopady právě na práci žen než na práci obecně. Dotýká se tedy výrazně práce žen. Ale v pozměňovacích návrzích, které jste předložili a které se eh, k, právě k této problematice vztahují návrh 1723, 50 o nezávislosti žen. A e, ráda bych v této souvislosti zmínila, že si myslím vlastně to tež, co vy, pane předsedo. Moje otázka, a nevím, zda na ní budete mít odpověď, ale moje otázka se vlastně nachází ve strategi- v Lisabonské strategii. V letech 2010 všichni hovořili o růstu ale nám se vlastně nepodařilo urychlit integraci žen do profesního života, do pracovního života, jako kdybychom se zaměřovali jenom na rozpočtovou kázeň, na obnovu veřejných financí, na růst eh, nebo na cíle Evropa 2020 Kladu si otázku, eh, proč nevidíme eh, uchopitelnější výsledky, které by jednotlivé tyto oblasti propojovaly. Eh, proto, když se ptám, co nám dnes vlastně chybí k tomu, abychom mohli účinně dosáhnout rovnoprávné integrace mužů i žen do světa práce. A u nás například máme zákon, o němž, jsem diktu, o, něž, o němž se diskutuje, a to je rovnost eh, v oblasti voleb když byste naslouchali jednáním v našem Senátu nebo Národním schromáždění o tom, jakou úlohu mají ženy ve světě práce, eh, tak je to vnímáno jako skandál. Je to skutečně samo o sobě vnímáno jako eh, fakt, že e, muži a ženy si nejsou rovni ve světě práce. E, proto zcela jistě nás e, v této problematice čeká hodně práce, abychom dosáhli cíle, který si klademe tedy, aby ženy měly rovné příležitosti na trhu práce, a zároveň, aby mohli dosáhnout stabilního zaměstnání s dobrými kariérními eh, perspektivami. Můžeme říci ano, máme také u nás rozhodnutí, která nebyla moudrá, ale eh, právě díky této zprávě si myslím, že můžeme i nadále měnit tu situaci, stabilizovat postavení žen, pomáhat jim k rovnému postavení. A možná právě tato krize pro nás je příležitostí vnést na světlo právě tuto problematiku, o které se moc nehovořilo, a možná nám to umožní změnu v jednotlivých státech. Já jsem také byla velmi vděčná, když jsem slyšela vystoupení eh, kolegyně Nevidělové, eh, která se věnovala problematice nezaměstnanosti. Zajímala mě především otázka rovného postavení a proto si kladu otázku, je možné si představit, že bychom integrovali muže na trh práce tak, že je necháme sdílet jedno pracovní místo, protože víme, že žena by se mohla dělit to jedno pracovní místo s jinou ženou. A představme si, tady je potřeba věnovat velkou pozornost dávat si velký pozor, tedy abychom nedošli k řešení, které bude pro ženy specifické a které je vlastně ještě více destabilizuje na trhu práce, ano, pro integraci vzdělaných žen, absolventek univerzit, ano, samozřejmě, ale pokud jde o sdílení pracovních míst, tak já si myslím, že by všichni měli mít nárok na to tež. Já bych dala skutečně přednost skutečné eh, integraci než té eh, kompromisní, kterou navrhujete, ale samozřejmě si o vašich názorech s vámi ráda pohovořím. Také jsem zaznamenala, co uvedl paní Kosta a paní Papadopulo k problematice statistických údajů. A nakonec a dostávám se ke stejnému závěru jako vy, že nemůžeme stanovit nějakou cestovní mapu pro jednotlivé státy, prostě protože nemáme ani globální statistiku, ani jednotlivé statistiky, které by srovnávaly situaci. Máme částečnou analýzu a předpokládám, že ty analýzy, které máme, zatím dostatečně nevyužíváme a proto bychom možná potřebovali specifický mandát k této problematice, eh, který by nám náš institut měl nabídnout, protože zcela jistě budeme muset mít možnost připravit nějakou politickou cestovní mapu. A také jsem zaznamenala posílení možností využití Evropského sociálního fondu pro lepší uplatnění žen na trhu práce. Ano, to je zásadní. Ty hlavní pilíře integrace mládeže a integrace žen, to jsou ty hlavní cíle SF. E a tyto cíle vidíme právě i tady. A když se věnuji problematice Evropského sociálního fondu, tak jsem se možná dostatečně jasně nevyjádřila k této problematice ve své zprávě o ženách a proto velice děkuji za ten podnět, za tu připomínku. Já sama se ještě na svůj text podívám a upravím ho. A také jsem zaznamenala vaši připomínku eh, o umořovacích opatřeních, o nejrůznějších eh, dávkách, poplacích. To jsou problematiky, které se ještě budeme věnovat. A také zaznamenuji poznámku paní Pavredopulu o ztracené generaci a o odlivu mozku eh, která v podstatě eh, velmi pozitivně vnímá nové rozdělení potenciálu, nové využití potenciálu žen v dnešní ekonomice. Tolik, pane předsedo, velmi eh, stručně, co si z diskuse odnáším a budu moci nové poznatky zapracovat do zprávy eh, a podaří se nám snad dosáhnout kompromisu. Děkuji. Tak jsme mycket Děkuji vám. A Tímto můžeme tedy tento bod našeho pořadu jednání uzavřít. A eh, chtěl bych ještě říci, že výbor eh, se tím bude zabývat 19. února a plénum potom v březnu 2013. Eh, nyní můžeme přejít k dalšímu bodu. Zápis z návštěvy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 Než převezmou předsednictví, k čemuž teď došlo a jak, chtěli jsme tedy projednat s Iry v rámci této návštěvy, jak mají v úmyslu se zabývat otázkou uh, genderové. A také jsme chtěli vidět, jak se to řeší v Irsku v rámci vnitrostátní politiky. Měli jsme celou řadu eh, setkání. Začali jsme tím, že eh, jsme sešli, se sešli s Catherine Lynch, kterou vidíme zítra, té ministrině eh, z eh, rezortu spravedlnosti, rovnosti a obrany. S níž jsme měli dlouhou diskusi, trvala déle než hodinu, vlastně to bylo několik hodin. A první půl druhá hodiny eh, byla diskuse, která se věnovala potratům. To je neustále aktuální tematika v Irsku. Pak jsme měli pracovní oběd s poslanci a odpoledne jsme se sešli se dvěma eh, zástupci Kvango, což je jeden z úřadů nebo orgánů v Irsku, který se zabývá otázkami rovnosti. A nakonec jsme se sešli s Komisí pro lidská práva v Irsku. Dalšího dne jsme se sešli se zástupci nevládních organizací, eh, se Národní žen, radou žen v Irsku, eh, s radou pro imigranty v Irsku, eh, také s těmi, kdo se zabývali kampaní proti Eh, prostituci, pak jsme měli, pak tam byl někdo z centra pro eh, řešení krizových situací způsobených s násilněním a s Katrinou Klízenou, která představuje Bezpečné Irsko, tuto organizaci. Hovořili jsme o tom, jak lze zlepšit situaci žen v Irsku. Irsko nedávno změnilo legislativu, což znamená, že do příštích voleb bude muset být minimálně 30 žen na kandidátkách, eh, teď neboli pohlaví, která je na nich nedostatečně zastoupeno. A posléze na pod, v dalších eh, v volbách už to bude 40%, jsou to tedy určité kvóty. Sešli jsme se také s Lucin Creighton, která je eh, ministriní pro evropské záležitosti a byla to velice příjemná cesta. Myslím si, že jsme všichni velice ocenili, že jsme měli možnost tam jet a setkat se s lidmi. Hodně jsme se dozvěděli Zejména si myslím, že ty diskuse byly mimořádně upřímné, mimořádně otevřené. Například, když jsme hovořili o potratech, což eh, víme, že je vysoce eh, citlivá otázka v Irsku, tak tedy eh, irská strana s námi hovořila velmi otevřeně, zajímalo je, co my k tomu chceme říci a samozřejmě vyjadřovali své názory. Samozřejmě, že na věci se dá dívat různě. Takže já velice oceňuji tuto cestu. Teď zahajuji diskusy. Má někdo z členů nějaké poznám nějaké otázky nebo poznámky? Pokud ne, tak můžeme přejít rovnou k bodu číslo 7. Jsou to žádosti o asyl stahující se k hledisku pohlaví v Evropě, srovnávací analýza právních předpisů a praxe zaměřující se na ženy v devíti členských státech Evropské unie. Budeme mít vystoupení Eh, paní Elodie Sular a paní Debory Singa, které nás budou informovat o této studii, která byla eh, objednána. Nebudu o tom déle hovořit a rovnou jim dám slovo, aby nám mohli říci, co mají na srdci. Prosím, přijďte sem ke stolu, k předsednickému stolu. So please, you, you have... Prosím, máte slovo. yeah, that's fine. Yeah, uh, good afternoon. Uh, my name is Elodie Soulard. Dobré odpoledne, se jmenuji Elodie Soulard a jsem uh, pracovníkem v Evropské unii pro azyl. Je to francouzská nevládní organizace a moje kolegyně je manažerem eh, v otázkách výzkumu. Ehm, je to zase britská neziskovka, nevládní organizace. Nejprve bych chtěla poděkovat vašemu výboru za to, že jste nás pozvali, abychom ehm, zde přednesli vystoupení o žádostech o azyl vztahující se k hledisku pohlaví v Evropě. Velice stručně se zmíním o kontextu této srovnativní studie, o hlavních zjištění. A Debora potom přednese naše doporučení. Za prvé je třeba říci, že to byla součást evropského projektu a spolu to bylo financováno z Evropského fondu pro uprchlíky a provádělo se to v letech 2010 a 2012 s cílem zvýšit citlivost na otázky genderové v azylovém systému. A nebyla tam jenom naše, naše organizace zastoupená, byly tam také nevládní organizace ze Španělska a z Maďarska, které se zabývají uprchlíky. Nejprve bych chtěla něco říci o metodologii tohoto výzkumu, které se zaměřilo na devět států a byla to vyvážené zastoupení zástup, za severu, jihu, západních i východních států a také tam byly země, které mají co dělat i s velkými, i malými počty uchazečů o azyl. Eh, začali jsme v prvním semestru 2011, eh, dostali jsme odpovědi na 132 dotazníků od různých zainteresovaných stran. Týkalo se to politiky, legislativní praxe, eh, stanovení statutu, postupu poskytnutí azylu a podmínky pro, v, v, v centrech pro uchazeče, pro ženy, které jsou uchazeči o azyl. A také jsme měli 60 interview s ženami, pohovorů s ženami, které se ucházejí o Eh, statut eh, eh, uprchlíka, by dostali azyl. azylu. Zjistili jsme, že je tam hodně žen, většina žen, ale jsou rozdíly mezi státy. Například nejvíce žen bylo přijato ve Švédsko-Francii, zatím to Itálie a Maďarsko jich přijali nejméně. Také jsme zjistili, že jsou různé praxe, jak se uznává statut uprchlíka podle um, pohlaví. Znamená to procento uh, uchazečů o azyl, kteří se ucházejí o ochranu a subsidiární ochranu. Dále ještě, co se statistiky týče, chtěli jsme zdůraznit příznivou praxi, kterou jsme shledali v Belgii. Tam je eh, instance, první, eh, tedy organ v eh, první instanci. A Belgie je vlastně první a jediná země, která také zkoumá tyto genderové statistické údaje a zajímá je sedm různých typů nebo charakteristik, které jsou spojené s gendry. Není to vyčerpávající, ale umožňuje nás to přece jenom rozvinout statistiku týkající se eh, toho také, kolik eh, z těch, kdo spadají to té či oné skupiny, posléze mají přiznán statut uprchlíka. Také vidíme, že v některých státech byly vypracována genderová doporučení pro ty, kdo rozhodují. A obvykle je to opravdu v souladu s doporučeními UNHCR, kde se klade důraz na lepším porozumění tohoto typu požadavku a jak to řešit na národní úrovni. Je to samozřejmě pro pracovníky velice užitečné, ale dopad těchto doporučení v praxi je někdy poměrně omezený, protože tyto dokumenty nadále zůstávají nezávazné. Výzkum se pak zaměnil, zaměřil na stanovení statutu, totiž jak genderové záležitosti se vykládaly eh, v právním, eh, právním rámci Ženevské úmluvy a eh, příslušné evropské směrnice. Statut uprchlíka podle Ženevské úmluvy může být poskytnut komukoliv, kdo Eh, na základě dobře podloženého vztahu, strachu, že by byl pronásledován z důvodu rasy, politického názoru, náboženství eh, nebo pohlaví a proto Eh, se uchází o ochranu státu, protože se z důvodu tohoto strachu nemůže vrátit. To je tedy definice statutu eh, uprchlíka. Nejprve nás zajímalo, jak země eh, vykládají pro následování genderové a jak se to interpretuje sem způsobem citlivým vůči genderovým otázkám a kdy tedy gender, pro následování na základě genderu se pokládat za skutečně důvěryhodnou hrozbu. My jsme shledali několik eh, dobrých praxí, co se týče doporučení, eh, jak jednat s osobami, kterým hrozí násilí. Například ve Francii se hovoří o domácím násilí, o znásilňování, sexuálním násilí. E, to je pokládáno za stejné jako pronásledování. A ve Španělsku e, také za pronásledování se pokládá obchodování s lidmi. Takže v těchto dvou zemích ženy, které se z těchto důvodů ucházejí o um, o, o, e, o ochranu to národ. Pak co se týče azylu, pak tady výzkum ukazuje, že Rumunsko je, zůstává jediným státem, které gender přidalo jako další důvod pro poskytnutí azylu, což je velice dobrá praxe, protože ani židovská konvence, ani evropská kvalifikační směrnice nezmiňuje gender jako zvláštní důvod pro podniknutí poskytnutí eh, azylu. Eh, také eh, na základě požadavku, tedy ne stejným způsobem se e, pojednávají požadavky, žádosti spojené s gendry. Záleží to i na sociální skupině. E, přičemž u NHCR chce, aby se všechno projednávalo způsobem sensitivním vůči gendru. Týká se to i náboženských a politických názorů těchto důvodů. ta skutečnost, že se posuzují žádosti o vztahující se k hledisku pohlaví, zůstává nicméně věcí problematickou protože v Evropské směrnici o kvalifikacích není dostatečně jasná definice a proto se různým způsobem v různých státech vykládá. Například některé státy, státy odkazují na tuto definici tak, že gender může být důvodem pro náležitost do určité sociální skupiny, ale jiné země zase stejnou definici restriktivně vykládají a naopak tuto myšlenku odmítají odmítají. Proto eh, je eh, rozdíl, co se týče ochrany žen. Záleží to na tom, v které zemi žádají o azyl. Pak je tady velice důležitá věc, co se týče definice uprchlíka dobře podložený nebo odůvodněný strach eh, z pronásledování. Orgány to musí pokládat za důvěryhodný eh, strach. A u žádosti o azyl stavící se k lidskou pohlaví je to věc problematická, protože velice často ženy mají problémy, těžko se jim hovoří o vlastních obavách, protože se jedná o velice intimní informace nebo se to týká rodinných příslušníků, bojí se hovořit o svých obavách nebo se stydí, mohou být traumatizovány. Zkrátka má to mnoho důvodů, proč ženy ne vždycky neposkytují relevantní informace konce. Eh, Proto vyhodnocení důvěryhodnosti je velice často příčinou odmítnutí poskytnutí e, azylu. Například ženy, Eh, kterým hrozí genderové násilí, nejsou schopny to doložit. Nikdo nemá doklad na to, že se stal obětí znásilnění nebo domácího násilí. Hlavně, když ve zemi původu se nemohli obrátit na policii, kde je to velice těžké. Tak eh, výzkum tedy ukazuje, že obecně země neberou v úvahu tyto problémy žen, když eh, tyto žádosti posuzují. A velmi často to vede k tomu, že se ženám nevěří. Tohle vynechám. Jak jsem právě řekla, ženy, kterým hrozí následování z důvodu pohlaví, se často bojí o tom hovořit. Možná, že jsou ženy, které si ani neuvědomují, že na základě tohoto důvodu mohou žádat o azyl. Proto také analyzujeme, zda státy implementovaly příslušné procesní záruky ve svém řízení, jako je specifické informace, flexibilita časového rámce nebo identifikace zvláštních potřeb a podmínek abych uvedla příklad eh, pozitivní praxe, je to zase z Belgie. Eh, například byly vydána brožura, brož, brožura Ženy a dívky, které se uchází o azyl v Belgii. Bylo to přeloženo do několik jazyků a poskytuje to informace o právách, které jsou vztah, se vztahují k eh, genderu a z informace týkající se těhotenství, eh, antikoncepce, domácího násilí na, a vůbec násilí. A je to jedn, první země, tedy Belgie, která pro, pro, pro řízení v první instanci uchazečům o azyl poskytuje tyto informace. Ale samozřejmě, že jsme zjistili, že je i mnoho nedobrých praxí. Například eh, urychlené azylové řízení někdy může bránit že nám v tom, aby předložili všechny informace. Žádná země specificky nevyloučila žádosti o azyl vztahující se k hledisku pohlaví, ale Někdy to je opravdu jenom třeba pár dní, aby žena, která usiluje o azyl, předložila informace a zkrátka to nedokáže. Pak eh, se podíváme na ty pohovory to je velice důležitý prvek při posuzování žádosti. Žadatelky musí ústně poskytnout všechny relevantní informace. A co se týče žádosti o zil vztahující se k hledisku pohlaví, jsou tady určité specifické záležitosti, které mohou mít vliv na to, do jaké víry žena je schopna ty informace poskytnout. Například pohlaví eh, eh, toho, kdo vede pohovor a tlumočníka, který je u toho a také přítomnost, dejme tomu, dětí ve stejné místnosti. Já nebudu zabíhat do podrobností, ale výzkum ukazuje, že také někde se dodržují dobré praxe a to zejména na severu. Spojené království, eh, Švédsko a Belgie mají velice dobré praktické postupy. Teď ještě několik slov o školení. Jsou tady příklady pozitivních praktických postupů, ale to je jenom pár zemí. Obecně eh, platí, že eh, ti, kdo rozhodují o azylu, nejsou dostatečně proškoleni. Často se orgánům nedaří eh, rozumět otázkám vztahujícím se k pohlaví a zohlednit je při rozhodování o poskytnutí azylu po stanovení eh, statutu eh, jsme se zaměřili také na podmínky přijetí žen ucházejících se o azyl. Já nebudu zabíhat do podrobností, ale my jsme eh, schromáždili opravdu široké právě o násilí, které jsou často vystaveny ženy, které se ucházejí eh, o azyl, například eh, sexuální útok na ženy, které eh, jsou bez doprovodu a nebo i s partnerem. A velice často vidíme, že tyto ženy ucházející se o azyl jsou velice zranitelné a jsou bezmocné v zemi, kde se ucházejí o azyl, jsou-li vystaveny takovémuto násilí. Já bych chtěla zdůraznit jenom jednu konkrétní věc, která se týká eh, uchazečů o azyl, kteří, nebo eh, uchazeče, které unikají před sítěmi eh, těch, kdo obchodují s lidmi. To může být samozřejmě východisko, ale zase i tyto ženy budou potřebovat zabezpečené ubytování. A jenom v Itálii a ve Spojených eh, s jménem království, jak jsme zjistili, existují zvláštní ubytovací centra pro eh, ženy, které jsou obětmi obchodu s lidmi. V jiných zemích někdy se poskytuje zabezpečené ubytování, ale není to přizpůsobené pro uchazeče o azyl. A nakonec ještě jeden dobrý příklad z Belgie že například v přijímacích střediscích eh, jsou pracovníci školeni, aby rozuměli i otázkám vztahujícím se k hledisku pohlaví. Teď otázky v těch azylových center, kde čekají eh, na rozhodnutí, ty podmínky jsou špatné obecně v Evropě, ale hlavně jsou v nich zranitelné ženy. Hlavně eh, ženy bez doprovodu, jestliže je tam třeba matka, která je sama s dětmi, nebo že oběť, která je, byla, ob, ob, eh, s níž bylo obchodováno, tak ty, to jsou všechno oběti, které jsou velice mm, zranitelné a zase chybí dostatečné školení pro pracovníky těchto azylových center. Takže se ukazuje, že i když existují dobré postupy v některých zemích, zacházení s ženami uchazejícími se o azyl se obvykle eh, těmito praxemi neřídí. A nelze zapomínat na to, že žadatelky o azyl eh, jsou ženy, které mají zvláštní potřeby, ale také práva. Děkuji. Jaké jsou důsledky těchto uh, zjištění pro uchazečky o azyl a co můžeme doporučit. Jsou tady velké rozdíly co do politika praxí ve zemích, kde jsme prováděli zkoumání. Ukazuje se rozdílnost, jsou především nízké standardy a nedůsledná implementace strategií a politik. Příklady nedostatečně dobré praxe, když žadatelka ozel se vydá do Belgie, tak dostane informaci o problematice genderu v několika jazycích, nebo se dostane na Maltu, kde mm, za prvé eh, ten, kdo eh, se eh, kdo vyslýchá, se ne, na podrobnosti sexuálních útoků a násilností. To jsou chválihodné příklady praxe, ale musíme je dále šířit. Například ve Francii jste ubytováni eh, v útulku pro bezdomovce, eh, ale eh, tam jsou ženy opět ohroženy sexuálními útoky. Ve Španělsku například zjistíte, že úřady nevnímají obchodování s lidmi jako persekuci. Dále rozdílnosti jsou i v těch, kteří rozhodují, například pokyny, které by měly platit pro většiny zemí, Ehm, často eh, nejsou uplatňovány nebo jsou pokyny nedostatečné švédské. Pokyny jsou sice dobře ehm, formulované, ale také nejsou dostatečně imunní proti různé interpretaci. Ve Spojeném království i přes skutečnost, že je zajištěn během výslechu eh, také hlídání dětí a tak se to dělo dlouhodobě. Eh, v dopise, které, který taková žena dostane, je napsáno, že není zajištěno hlídání dětí. A také jsou různé standardy ženy. Například v Maďarsku zjistí, že jsou v centru pouze pro ženy, zatímco v Itálii mm, je možné vyhnout se zatčení, pokud se obrátí e, na, s požadavkem na lékařskou péči, ale v řadě případů jsou ty mechanismy neúplné obecně u žen, které trpěly genderovým násilím, se setkáváme s tím, že nejsou dostatečně plněny jejich potřeby. A pro členské státy, které nevědí, jak naložit s takovými ženami, žadatelkami o azyl, můžeme sdělit jenom to, že by se měli poučit z dobré praxe dalších přát, dalších zemí. Kolegyně Elodie také dochází k závěru, že více genderových iniciativ je ve Spojeném království než ve Francii. Proto v prosinci uspořádala studijní cestu, kterou financovala Britská rada a při níž se setkali eh, příslušníci státní zprávy, ale také členové nevládních organizací a mohli se vzájemně poučit z příkladu dobré praxe. Taková praktická spolupráce po celé Evropě by měla umožnit zemím, aby se od sebe vzájemně učili, ale dokonce i země s dobrou praxí mohou usnout na pavřínech. Musíme proto zůstat bdělí, abychom zajistili, že tyto dobré politiky jsou v praxi skutečně uplatňovány a vymáhány. Vycházíme z výzkumu a setkání expertů v Paříži v září 2011, eh, kterou se účastnil Jean Lambert, poslankyně Evropského parlamentu, byli tam také právníci, soudci, zástupce UNHCR a a dalších organizací Výsledkem zasedání byla řada podnětů, které budou při, připravovat půdu pro další jednání. Jsme velice rádi, že Prážino Lambert umožnila jednání tady v Evropském parlamentu v květnu 2012. Vítáme to, že se výbor pro otázky žen eh, zajímá o tuto problematiku. Budeme se těšit na vaše doporučení. Jenom taková ukázka doporučení. Za prvé, jednotlivé členské státy by měly přijmout genderové pokyny pro soudce a pro rozhodování. Měly by vycházet z pokynů UNHCR. Jakmile budou přijaty, musí být v praxi také implementovány. Další soubor doporučení pro evropské instituce. Jak víte, Umluva Rady Evropy o násilí na ženách má výrazný oddíl věnovaný právě násilí na ženách a azylu. Proto apelujeme na tyto organizace, aby právní předpisy věnované azylu brali v úvahu problematiku genderu a aby byla implementována legislativa v této oblasti. Pokud by totiž ignorovala práva žen žadatelek o azyl, byla by v právních předpisech velká mezera. V červenci 2010 parlamentní schromáždění Rady Evropy vydalo zprávu o azylu mezi ženami a v této souvislosti se doporučuje vytvořit genderově senzitivní systém pro eh, udělování azylu. Právě evropské instituce by se měly zaměřovat také na úřad pro podporu azylu protože RZ, ten úřad, se nedostane dopředu v systému asilové politiky, pokud bude ignorovat práva jedné třetiny žadatele, žadatelů o azyl. Důležité je uplatňovat standardy UNHCR v tomto systému udělování azylu. Genderová perspektiva by se měla projevit ve všech aspektech pracovního programu. Genderová problematika by se měla zahrnout do všech oblastí školení, informace o zemi původu by měla být také e, zajištěna a samozřejmě jednot, statistiky pro jednotlivé státy musí být k dispozici. Toto by měl být právně závažný, závazný požadavek. Jsme rádi, že program pro rok 2013 odráží problematiku genderu a rovného postavení mužů a žen a e, problematiku hodnocení kvality. Také doufáme, že vy využijete příležitosti informovat se o pokroku v jejich pracovním programu, ale naše doporučení se netýkají pouze statutárních orgánů, nýbrž také nevládních organizací. Domnívám se, že Právě pokyny UNHCR by měly být základem pro všechny rozhodující činitele, měly by být v přístupném formátu a právě Nevládní organizace by měly vytvářet sítě pro výměnu zkušeností a expertních znalostí. Jsme velice rádi, že eh, Fond pro uprchlíky eh, spolufinancoval náš výzkum. Eh, také jsme rádi, že budou k dispozici prostředky pro advokaci, abychom prováděli lobbying k zavádění těchto doporučení v praxi, protože zpráva ukazuje, že panuje velká nespravedlnost. Velmi často jsou žadatelé o azyl oběťmi obchodování s lidmi. A nakonec je pouze věcí náhody, v které zemi se žadatelka dostane, ale věcí náhody už by neměl být způsob, jakým je s ní jednáno a nakládáno a jak jsou dodržovány předpisy. Domníváme se totiž, že je právem každé ženy hledat ochranu před persekucí v každém státě Evropy. Tak so Děkuji vám budu pokračovat švédsky. Má někdo nějaké otázky? Někdo z eh, členů parlamentu nemá? Takže já bych eh, si dovolil poděkovat za tuto vynikající a velmi zajímavou prezentaci. Myslím si, že ten eh, že obsah této prezentace velmi těsně souvisí s otázkami, eh, na které se zaměřuje náš výbor a je také jasně vidět, jak velké rozdíly jsou mezi členskými zeměmi. Jsou zde velké rozdíly. Eh, já sám jsem zjistil celou řadu příkladů, jak pozitivních, tak i negativních. A existuje mnoho možností ty pozitivní příklady využít k tomu, abychom řekli, podívejte se, v tomto systému mají řešení, která jsou dobrá, která fungují, či Čili není třeba eh, koncentrovat se na ty negativní příklady, nýbrž eh, na ty pozitivní, abychom eh, se jimi mohli inspirovat. Je správné a je dobré, že jste na závěr uvedli ta konkrétní opatření, konkrétní doporučení, protože to je také způsob práce, kterým se my těchto témat ujímáme. Samozřejmě bychom eh, možná mohli vytvořit zprávu z vlastní iniciativy právě na toto téma. Eh, toto by mohlo být možná východisko dalších diskusí. Rádi bychom využili eh, ten materiál, který je ve vaší zprávě obsažen, protože je to celá řada zajímavých aspektů. Paní Kosta se hlásí o slovo. Prosím. Děkuji vám, pane předsedo. Já jsem chtěla jenom říci, jak moc uh, si uh, vážím této zajímavé prezentace. Uh, máme málo času, ale já chci říci, že naprosto souhlasím s naším panem předsedou. Toto téma je důležité a bylo by dobré, aby náš výbor k němu vytvořil zprávu z vlastní iniciativy. My diskutujeme i o asilovém balíčku a pokud Nyní, eh, jak si v rámci eh, národních zákonů a praxí eh, zavedeme ještě genderové hledisko, tak si myslím, že by to bylo dobré. Eh, budeme rádi, když byste nám vaši studii poskytli k dispozici, abychom si ji mohli v klidu přečíst. Je tam určitě celá řada dobrých aspektů, dobrých východisek. Mluvili jste eh, o mm, pozitivních praxích, pozitivních příkladech praxe, která existuje v některých zemích Eh, i u nás v Itál, z Itálie, od nás Itálie jste uváděli několik příkladů. Itálie je moje země, země, kterou znám a dochází tam k obchodování s lidmi, ehm, k nekalým praxím v, v souvislosti s žádostmi žen o azyl. Ehm, možná, že bychom mohli dokonce zorganizovat seminář o těchto různých pozitivních příkladech ehm, praktik v jednotlivých zemích. Eh, já si eh, se zájmem tu vaši studii pročtu. Je důležité, aby zkušenosti nevládních organizací z jednotlivých regionů eh, byly opravdu zveřejňovány právě na Eh, lokální úrovni, eh, protože díky těmto zkušenostem eh, se dozvíme celou řadu informací, které nám nebyly známy. Já se vás jenom zeptám, jestli chcete závěrem ještě něco říci, prosím. Thank you. Thank you very much for, um, such a... Děkuji mnohokrát za tak pozitivní reakci jsme nesmírně rádi, že ta zpráva je k dispozici, že je v angličtině, že je také ve francouzštině. E, za to je Elodie vděčná, ale v každém případě Samozřejmě nedocházíme k závěru, že jeden stát by e, měl všechno naprosto dokonale, jiný stát naprosto špatné. Ono Eh, se příklad dobré i špatné praxe dá najít všude. Pokud by všechno bylo špatné, tak bychom nevěděli, kde začít. <clears throat> Ale my zjišťujeme, jak vypadá situace na Maltě, jak ve Francii, jak ve Spojeném království a tak dále. A díky tomu si můžeme udělat přehled. So once again, thank you very much for... Ještě jednou děkuji mnohokrát. <laughs>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 då eh, fortsätter vi. Eh. Takže my můžeme pokračovat a podíváme se dále eh, na náš pořad jednání, konkrétně na bod 8. Studijní návštěva poslankyň z jižní složky Evropsko-středomořského parlamentního schromáždění Unie pro Středomoří. Nejprve bych rád řekl, že na kanálu 21 máme tlumočení do arabštiny. Eh, doufám, že eh, máte ten správný kanál, že jste si jej již naladili. A poprosil bych eh, poslankyně z při, rád bych přivítal naše hosty z Maroka, Alžírska, Tuniska, Libie a Libanonu. Vítáme vás mezi námi. Vy jste eh, dnes eh, nás navštívili, abyste se podívali, jak funguje náš parlament. A přišli jste eh, ve výborné fázi naší práce, protože my jsme na podzim byli v Tunisu. Bohužel jsme mohli navštívit jenom jednu z těchto zemí. Byli jsme tedy v Tunisu a Vytvořili jsme stanovisko z vlastní iniciativy, o kterém se příště bude hlasovat. Čili eh, přišli jste v pravý čas. Děkujeme vám za to, že jste nás navštívili. Eh, nemáme příliš mnoho času, ale každopádně dostanete příležitost, abyste nás informovali i vy ze své strany. Ale jako první dostane slovo paní Kosta, eh, jakožto zpravodajka pro toto stanovisko. Stanovisko? a pro stanovisko eh, týkající se Afriky. A potom dostanete, bude vám dána příležitost, abyste nás informovali o tom, proč eh, jste nás dnes navštívili. Takže paní Kosta jako první. Eh, pane předsedo, já se omlouvám, je mi líto, že sedím k našim hostům zády, ale uh, Eh, ono bohužel jinak to nejde. Mm. Já eh, si myslím, že je to vynikající příležitost. Eh, jsem velice ráda, že můžeme organizovat takto zajímavé setkání. Náš pan předseda, pan Gustafsson, už říkal, že my jsme chtěli dělat eh, stanovisko z vlastní iniciativy o situaci žen v severní Africe, zejména ve čtyřech zemích eh, Tunisko, Libie, Maroko a Egypt. A dnes eh, tady máme poslankyně z Maroka, Alžíra, Alžíru, ne, z Alžíru ne, tak já teď nevím, eh, odkud eh, dámy pocházejí. Eh, z Egypta tady, myslím, nikdo není dnes, ale my jsme se chtěli zabývat situací žen, které se angažovaly v procesu, kterému říkáme arabské jaro. Eh, dnes samozřejmě zjišťujeme, že eh, mnoho příležitostí eh, ještě bude, že probíhají politické procesy, ale situace žen a role žen jsou opravdu velmi důležité. Když jsme byli v Tunisku, tak jsme eh, pochopili, a já jsem to napsala i ve své zprávě, eh, pokoušeli jsme se zjistit, jaká je situace, jak to vypadá s demokratickým vývojem v jednotlivých zemích. Jak to vypadá s prá- prosazováním a dodržováním práv žen. Uh, Eh, ono to všechno spolu těsně souvisí. A to jsou vlastně to základní východiska mé zprávy. Především jsme se snažili zaměřit se na čtyři aspekty současné situace. Za prvé, eh, rádi bychom jasně řekli, že eh, situace v těchto čtyřech zemích je rozdílná a že nejsou zapojeny do tohoto procesu změn různým způsobem. Ženy byly zastoupeny i v politických formacích a dostali se eh, na důležitá místa. 27% žen je například v jedné z těchto zemí. Eh, ženy byly zapojeny i do reformy eh, ústavy. Libie Tady víme, že 17 žen je v, je v národním, členkami Národního kongresu, ale jenom dvě ženy mají ve vládě. V Egyptě tam je podíl žen eh, ještě nižší, tam došlo k poklesu, protože eh, tam není ehm, takový volební zákon, který by eh, ženy například formou kvóty nějakým způsobem zvýhodňoval. A přesto tady dochází k určitým, určitému pohybu v občanské společnosti. V Maroku byl zahájen reformní proces a já si myslím, že i tam um, dojde k vyššímu zastoupení žen. My jsme tedy chtěli zdokumentovat proces uh, zapojení žen a teď bych uh, byla ráda, kdybychom se mohli další informaci dozvědět od uh, vážených poslankyň, abychom se mohli dozvědět, jaká je situace v jejich zemích, zejména co se týče zastoupení žen v parlamentních schromážděních. A dále by mě zajímalo, eh, jaký je eh, váš názor, názor našich hostů na eh, podporu občanské společnosti v rámci tedy občanské společnosti eh, a v rámci podpory občanské společnosti věnované eh, novým eh, legislativním procesům. V Tunisku, v Egyptě i v jiných zemích proběhla celá řada zajímavých setkání a mm, všechna byla zaměřená na zakotvení práv žen a rovnoprávnosti žen do ústavních předpisů eh, v rámci obecných eh, lidských práv. Na to, to by mě zajímal váš názor. Co t- eh, Druhá věc, to jsou rozdíly v možnostech žen, například přístupu ke vzdělání, nebo v um, hospodářství obecně. E, v Tunisku je tato situace e, na velmi dobré úrovni, ale mm, zároveň je tady nebezpečí, že dojde e, vlastně k určitému, k určitému vývoji směrem zpět. My bychom rádi věděli, jak to vidíte vy. Třetí věc, eh, a to už se blížím k závěru, to je vlastně naše odpovědnost, protože vy víte, že my máme k dispozici různé nástroje, eh, nové partnerské politiky eh, v rámci středomorského prostoru, máme určité nástroje, máme určité zdroje bilaterálně či regionálně se zapojit do různých partnerství. A nás by zajímaly další informace a návrhy z vaší strany. My jsme vždycky žádali, aby do rozhodování o kooperačních programech byly zapojeny ženy, ale možná, že to musíme říci zřetelněji nové hospodářství, demokratické procesy. To všechno má být podpořeno, ale současně bychom měli říci, že práva žen musí být respektována a že ženy musí hrát v rámci těchto procesů eh, významnou roli. Mm, to je třeba zdůraznit i v bilaterálních mm, úmluvách. My doufáme, že takto bude vaše situace posílena a že Ehm, nás budete chápat jako své spojence ve svém boji. A mě by zajímalo, jaké jsou vaše priority. Co očekáváte od nás, od Evropy a ráda bych se také dozvěděla, v rámci kterých bodů vidíte větší naději a které body naopak považujete za problematičtější. Ptám se, jestli je dialog mezi eh, ženami z jednotlivých stran Kosta, Děkuji, paní Kosta. A nyní eh, bych i já rád slyšel vaše odpovědi na otázky, které zde zazněly. Nemáme příliš mnoho času, ale eh, možná jedna z vás, možná jedna zástupkyně za každou zemi by mohla zareagovat, řekněme pět minut na každou eh, mluvčí, pokud budete souhlasit. My jsme opravdu velmi zvědavi eh, na vaše odpovědi, na vaše informace. Sami se můžete dohodnout, kdo začne. Je to na vás máte slovo, takže ještě jednou vás vítáme a těšíme se a jsme rádi, že jste mezi nás přišli. Merci pour cette invitation. Tu es, euh, Děkuji. Já jsem poslankyní tuniského parlamentu a budu hovořit arabsky, protože vidím, že zde máte zastoupeny všechny jazyky, proto budu ráda, když zde zazní také arabština. Uh... أقول أن الوضع في تونس تفضلت السيدة ب Situace v Tunisku, jak právě řekla paní Kustas, je eh, taková, že je to období přechodu, transformace a všechny eh, takové transformace znamenají nejistotu, eh, problémy a tato eh, situace ještě nám nevysvětluje, co se děje přímo eh, v ústavním eh, zákonodárném sboru. Zatím nemáme, nyní nemáme dosažen celonárodní konsensus, ale nemáme ani žádný alternat, žádnou alternativu. Z toho konsenzu musí být dosaženo možná Eh, bude trvat ještě nějakou dobu, než se podaří kodifikovat osobní eh, statut, kodex osobního statutu, hmm. ale zatím eh, toho dosaženo nebylo. Naopak, my se snažíme posílit rovnoprávnost mezi muži a ženami, ale nikoliv jenom rovné postavení, ale také rovné šance, rovné příležitosti na úrovni rozhodování. Což je druhým pozitivním bodem ve srovnání s ústavou eh, z roku 59. A teď se tolik nevěnujeme té Eh, starší ústavě, musíme si uvědomit, že vůbec problematika žen v minulé ústavě zakotvena nebyla. Máme také legislativní eh, výbory a komise, ústavní výbor přímo v Národním schromáždění, v Národním ustavujícím schromáždění, s tím, že <coughs> Tunis Sanke Eh, již od eh, koloniálního období byli velmi eh, aktivní, měli vysoké dosažené vzdělání. Dokonce byla úroveň dosaženého vzdělání žen vyšší než dosažené vzdělání chlapců. To však nemuselo nutně být výrazem politického systému, Nýbrž spíše to souviselo s mentalitou, která v naší společnosti převládá. Nemůžeme eh, arabské společnosti vytýkat, že je pozadu eh, pokud žila v diktátorském režimu eh, za vlády jedné strany. V takové společnosti můžeme naopak dojít k závěru, že se žena musí eh, postavit stejným problémům tabáří tvář jako další ženy ve východních, eh, ve, v, v, v západních společnostech. A tady eh, se setkáváme s vzestupem islamistických stran. Já sama jsem žena moderní, aktivní, a byla, ale přesto jsem byla zvolena za islamistickou stranu. A vidíme, že situace se tedy mění. Zastoupení žen možná se zdá být proti e, islámu. Ne, tak tomu není. Je tomu přesně naopak. E, islám nezakazuje eh, zastoupení žen, zastoupení žen může koexistovat také s islámem my jsme velmi vděční za velkou čest, které se nám tady dostalo, že jsme byli pozvány do Evropského parlamentu. A pro nás je toto nesmírně velkou ctí, že vás zde můžeme oslovit. Dobře víme, Dobře víme, že ženy ještě mají určité rezervy v dosažení významnějších postavení. Ale zároveň všechny ženy, které zažily revoluci, zažívají také transformaci. A e, víme také, že ta, e, to revoluce Eh, vlastně ještě probíhá. Víme také, jak islamistické strany fungují. Máme stranu Enada, která se podílí na vládě a která se mm, také podílí na kodifikaci státu. Nemůžeme je dnes soudit, protože uvidíme, jaké budou jejich činy. Možná pokud se někteří obávají, že dojde k určité regresi v dodržování lidských práv, já bych vám na tomto místě chtěla potvrdit, že nedošlo k žádné regresi v této oblasti. Strana Enahda je skutečnou islamistickou stranou, ale zároveň je to strana, mezi jejímiž členy je řada žen. A jedna z nich a to jsem já, předseda výboru eh, pro eh, ty, kteří utrpěli těmi konflikty a v této souvislosti si musíme uvědomit, že eh, postavení žen se zlepšuje i přesto, že třeba ne všem se podařilo dosáhnout významného postavení. Situace v Tunisku po revoluci může být popsána jako situace fluidní, pohyblivá. Samozřejmě musíme překonávat překážky, ale obecně se můžeme těšit výborné světlé budoucnosti pro naše občany. Thank you. Please, please go ahead, please. Prosím, další. Bonjour et merci beaucoup de... Dobrý den a děkuji vám za vřelé přijetí. Já budu hovořit eh, francouzsky, ačkoliv jsem velmi hrdá na arabský jazyk ale prostě, aby tady zazněly různé jazyky, tak budu hovořit francouzsky. Ehm, arabské jaro představuje historický milník pro všechny arabské země na všech úrovních. Postup reform se zrychlil, ehm, i když je třeba v Maroku určitě ještě nestabilita, je tam výraznější svoboda, spravedlnost, výraznější transparentnost, která je požadována a také zaznívají požadavky na to, aby demokratická ústava vznikla rychleji a byla lépe dopracována. Ehm, zastoupení žen je zakotveno od roku 2002 a postupně roste. Arabské jaro znamenalo pro nás, že s novou ústavou se objevily články, které da, zdůrazňují práva žen, nicméně tento proces probíhá již od roku 2002. Faktem je, že máme zhruba 17 žen takto zastoupených v parlamentu, což zní docela dobře, ale nebylo to samo sobě cílem, nicméně eh, pracujeme na tom, abychom dosáhli takového cíle, který bude pro ženy příznivější. Článek 17 v naší úst, pardon, 19 v naší ústavě eh, trvá na rovné postavení mužů a žen a také na rovných příležitostech pro muže i pro ženy. Právě o tom se diskutuje, protože tento článek není dostatečně v praxi uplatňován, ale samozřejmě eh, smíme zapomínat ani na tom, že se připravuje nová ústava. Marocké ženy dosáhli v mnoha případech vysokého postavení již před arabským jarem, dosáhli pozic vedení podniků, ministryň, ehm, dokonce starostky nebo primátorky měst, dokonce nejmladší hm, starosta u nás je také žena. A tato starostka je také u nás. Tady dokonce nejmladší postelankyně je žena. A to je zcela jistě pozitivní pro zemi, která se vydává demokratickou cestou. Samozřejmě, ještě nás čeká spousta práce, protože eh, samozřejmě se neustále učíme, proto jsme rádi, pokud se můžeme dále od ostatních poučit, abychom mohli zvýraznit zastoupení žen, protože se i nadále setkáváme s určitými překážkami, ať už v oblasti kulturní, eh, zvykové, tak eh, si samozřejmě musíme uvědomit, že nekopírujeme Evropu, nicméně se můžeme s Evropou podělit o názory, poučit se z přístupu tak, abychom vytvořili systém, který by byl příznivý pro ženy v arabských zemích, konkrétně v Maroku, protože Maroko zastupuje Děkuji vám. Děkuji. Můžete se prosím vás představit jméno, vaše jméno? Ida, eh, deputé. Paní Šakar Sajda, poslankyně parlamentu a e, náměstkyně regionu. Souad Abderrahim, eh, donc de l'Assemblée nationale tunisienne et présidente de la commission droits et libertés. Ibrahim z Národního schromáždění a také předsedám zahraničnímu výboru. Tak další, prosím. نعيمة محمد الحامي عضو al الوطني Omar Alhami, členka Národního schromáždění v Libii, jsem také místo předsedkyní výboru pro lidská práva a také členkou pracovní skupiny pro ženy, mládež a sport. Zdravím vás, salam alejkum. Dobrý večer. A chci vám také říci, že v Libii je situace zcela jiná eh, ve srovnání se sousedními zeměmi eh, na severu Afriky. Během desítek let jsme v Libii zažívali pouze eh, princip, eh, kdy bylo eh, důležité podřídit se vládě jedné strany a ostatní byli vnímáni jako zrádci. Dnes již máme pluralitní systém od revoluce 17. února. Již ženy sehrávají důležitou úlohu, sehrály důležitou úlohu i během revoluce jako podpora mužů, manželů nebo synu. A naše země se konstituje a v této souvislosti také ženy sehrávají důležitou úlohu, e, také se dostávají na poslanecké posty a Národní kongres v Libii představuje ústavodárné schromáždění, které e, vytváří ústavu, také sformovalo první zákonodárný sbor. Eh, žena v Libii, eh, která také v mnoha případech působí v Národním schromáždění, podporuje práva žen, samozřejmě působí v jednotlivých pracovních skupinách, výborech. Eh, máme také ženy ministrině, máme ženy soudkyně. Také Eh, tedy ženy v justici, jak jsem řekla. A toto vnímáme jako pozitivní pokrok v zájmu žen. V současné době ženy představují 17 poslanců a ve srovnání s dalšími zeměmi v našem regionu i v dalších eh, regionech světa vidíme tento podíl jako poměrně pozitivní. Také bych chtěla doplnit, že nejmladší poslanec u nás tedy je také žena a dvě místo předsedkyně parlamentu e, byly také ženy, stejně jako zpravodajové. Národní schromáždění zahrnuje několik politických stran. Některé ženy byly zvoleny jako kandidátky dané politické strany, ale zmíněné ženy také e, zastupují různé politické směry a mohou se také setkávat v bloku žen, aby mohly podporovat a propagovat svá práva a lepší zastoupení žen a zároveň, aby mohly působit efektivněji v sestavování ústavy. Úloha libijských žen vychází také z hrdosti, kterou cítíme, když se můžeme setkat s vámi. Je to pro nás důkaz pokroku, kterého se nám podařilo postavení žen dosáhnout. Tak så mycket för det. Och... Děkuji vám mnohokrát. A rád bych dal nyní členům našeho výboru příležitost, aby se ujali slova či položili otázku, pokud si přejí. Děkuji vám za vaše svědectví. Chtěla bych se vrátit k situaci v Tunisku, protože jsem byla s kolegyněmi na delegaci v Tunisku a také jsme tam naslouchali ženám, které byly členkami ústavního schromáždění hlavní strany Enada, tedy vaší strany a v té době eh, eh, ač vy jste také hovořila o náboženství, toto vnímáme jako přirozené, protože bez ohledu na náboženské vyznání se setkáváme v historii s diskusemi o tom, jaké postavení má mít žena, ať už v křesťanství, v judaismu eh, a v dalších náboženstvích, vždycky se setkáváme s otázkou na význam náboženství a osobně se domnívám, že žádné náboženství není přímo že nám vyloženě nakloněno. Nevím, co si o to myslíte vy, ale když působíte v ústavodárném schromáždění a jednáte s kolegy, s kolegyněmi, Zajímalo by mě, jakým způsobem ta spolupráce probíhá a zda v tuniské ústavě je zakotveno, že náboženství, v tomto případě islám, je oficiálním náboženstvím, tak jak tomu třeba u nás je to Eh, vyznání římskokatolické. Británii je třeba eh, Británie třeba vnímána jako výrazně orientovaná křesťansky římskokatolicky, tak by mě zajímalo, zda máte v ústavě zakotveno, že islám, islám představuje hlavní náboženství, oficiální náboženství a zda je také islám zdrojem pro utváření zákonu. To je velice důležitá diskuse má zásadní význam pro lidská práva a konkrétně pro práva žen. Zajímal by mě váš postoj k této otázce a jak se vyvíjejí změny u vás. Tak så Det var alltså fru Kiel Nielsen. Děkuji. A paní Kiel Nielsen nyní, prosím. Vy jste eh, byla členkou delegace společně se mnou a s paní Kosta, tak možná paní Kosta. Ano, eh, je velice zajímavé eh, tady slyšet přímo od poslankyň jejich názory na to, co jsme viděli na, při naší návštěvě, stoupající sebevědomí žen v těchto zemích. Eh, ženy se chtějí eh, stát aktéry eh, v tomto procesu. Možná i evropští partneři by zde mohli sehnat důležitou roli. My nevíme, nakolik je všem jasné, že toto je příležitost posílit svou pozici. Bylo velice zajímavé to, co jsme si zde vyslechli od um, zástupkyň uh, zástupkyně Libie uh, a národních kongresů. Uh, ženy zde vytvořily ženský blok i s tím úmyslem, aby byla zlepšena ústava. V tom smyslu, že zde bude zakotveno lepší postavení žen. Uh, tak aby ženy v ústavě, jak si ústavní cestou eh, získaly lepší postavení. Eh, o tom též jsme mluvili z Tunisku, i když tam je to možná problematičtější. Možná poslankyně z Tuniska by nás mohly informovat o tom, jak to vypadá v jejich eh, ústavodárném schromáždění jak to zde vypadá s postavením žen z různých stran, jak zdali i zde dochází k určitým pokusům eh, vytvořit eh, společný návrh, společné stanovisko k, za účelem zajištění lepší pozice žen eh, touto legislativní cestou. A moje druhá otázka. Co očekáváte od Evropy? Ráda bych lépe rozuměla tomu, co vám můžeme nabídnout. My se angažujeme svými zdroji, svými partnerskými projekty, bilaterálně ve spolupráci s jednotlivými zeměmi, například s Marokem, s Tuniskem, ale také s Egyptem. Momentálně je v Egyptě delegace mojí politické skupiny, tak aby pod, proto, aby podpořila tento proces. Mě by zajímalo, jaké jsou vaše priority, co považujete za důležité a e, zdali vlastně souhlasíte s přístupem, který zvolila Evropa. E, solidarita Evropy Eh, má eh, jak si přinést to, že postavení a práva žen budou podpořena, budou eh, zajištěna parlamentní a vládní cestou. Děkuji vám. A já, nežli udělím slovo našim hostům, tak bych rád položil ještě sám za sebe jednu otázku. Vaše země prodělali velké přeměny, eh, revoluci, reformu, ať už to nazvete jakkoliv. A vy, ženy, eh, jste bojovali velice odvážně na ulicích eh, za svobodu. Bojovali se stejně odvážně jako muži. Teď po tom, co se stalo, je zcela samozřejmé, že byste měli mít eh, stejný podíl na výhodách eh, stejného zastoupení, rovného zastoupení. Já nevím, jestli to není příliš osobní otázka, ale jak se cítíte? Nejste trošku eh, zklamané, protože jste bok o boku s muži bojovali za svobodu, ale potom najednou vidíte, že se věci až tak dobře nevyvíjejí. Možná moje hledisko je úplně nesprávné a proto bych se vás chtěl na tuto otázku zeptat, pokud některá z vás bude ochotná na to odpovědět, čímž vám vracím slovo a zase si můžete rozdělit eh, odpovědi mezi sebou. Nemusí to být eh, ty též poslankyně, které předtím hovořily. Děkuji mnohokrát. Děkuji. Já odpovím, protože jsem jedinou zástupkyní Tuniska. Ehm, k tomu, co jste řekla. Euh, euh, euh, k otázce islámu. Chceme říci, že musíme trvat na tom, že jsme zachovali první článek staré ústavy. My jsme ale nikdy nechtěli říci, že šaria je jediným zdrojem práva v Tunisku. Pokud by toto bylo, to možná je součástí debat mimo půdu parlamentu, ale mezi poslanci se také vyskytli někteří, kteří, kteří vnímají eh, právo šaria jako určitou součást práva obecně, nicméně naše strana Enada nikdy tento princip práva šaria nezdůrazňovala, nikdy na, z něj nevycházela. První článek naší ústavy stanoví, že Tunisko je arabskou zemí, Arabština je naším úředním jazykem a islám je naše oficiální náboženství. Tento článek tedy zůstal nezměněn. Je to volba, která byla učiněna a která odráží dohodu. Ale pokud hovoříme o právu šaria, tak je to vlastně spíše taková fobie, která vzniká, protože něco podobného nikdy v Tunisku nebylo takto navrhováno. Jakým způsobem můžeme vstoupit do diskusí, jakým způsobem můžeme například uvažovat o tom, jak nábožensky orientované strany budou moci pracovat, když třeba neuznávají práva žen setkáváme se s tím, že některé strany eh, jsou nábožensky orientované, eh, ale zároveň se obávají zase jiné strany od jakéhokoliv odkazu na náboženství. Minulý režim eh, tento strach vyvolával a musím říci, že to se projevilo také na některých vystoupeních v předvolební kampani. My jsme v podstatě dosáhli určitého koncenzu. To, co se objevuje v, v náboženství, tak to je stejné, jako to bylo v ústavě z roku 59. Bylo dosaženo koncensu v této otázce náboženství, především v tom, že místo pro bohoslužby nesmí být místem propagandy, nýbrž místem, kde je možné vyznávat víru pouze. A pokud jde o rovnoprávné postavení mužů a žen, tak chci zdůraznit, že taková Rovnost je již v ústavě zakotvená, je to také požadavek všech občanů. Žádná strana dnes nemůže riskovat tím, že nebude rovnost ženy uznávat. My jako poslankyně bez ohledu na politickou příslušnost jsme vytvořili takový blok žen, abychom mohli hovořit jedním hlasem a hájit práva žen. My jsme vytvořili parlamentní skupinu, protože eh, naše ústava nám znemožňuje eh, být členkami dvou různých politických stran současně. Jakožto poslankyně. A hlavní zásady, které eh, vyznáváme, znamená, že Eh, zdůrazňujeme spolupráci bez ohledu na naši politickou příslušnost. Co očekáváme od Evropy? Pro nás Tunisany je Evropa partnerem. Máme tradičně dobré vztahy s Evropskou unii, jak řekla jedna z kolegyň, neznamená to, že budeme kopírovat vše, eh, co je v Evropě, ale současně se můžeme učit od demokratických států při naší práci na ustavování demokracie, kde platí univerzální práva, univerzální hodnoty, které chceme, aby byly uznávány také u nás v Tunisku. A proto je pro nás dobré, že můžeme sdílet zkušenosti. شكرا سيدي نشكركم على هذه الاستضافة ونحن كما Děkuji za pozvání. Jsme nesmírně potěšeni, že můžeme být s vámi na tomto jednání. Situace eh, se země od země liší. U nás v Maroku se Eh, lidé nevydávali jako v jiných zemích do ulic. Ale stejně jsme žádali ústavní reformy a podařilo se nám získat podporu pro reformy. Zároveň to znamená, že práva žen budou uznávána a zároveň, že bude také Eh, zajištěna platnost článku 19 ústavy. Když žádáme eh, tuto rovnost, jak už jsem zmínila na, ve svém předchozím vystoupení, někteří kolegové mohou reagovat tím, že eh, si zajistí dostatečné zastoupení žen pomocí kvót. A tak to bude platit i v místních schromážděních. A právě tady slýcháme, že i v Evropě jsou v této oblasti problémy, ale že se vyvíjí situace. Proto by mě zajímalo, jak se postavení žen v Evropě vyvíjí a zda v této souvislosti vidíte pokroky. Já se velice ráda od vás poučím. Ženy v Maroku dokázaly dosáhnout významných milníků, ale bohužel převládá mužská mentalita a my musíme i nadále ženy na cestě k demokracii povzbuzovat. مقنع فتيحة نائبة برلمانية بالمغرب ومق poslankyně Marockého parlamentu Selma Falaši za opozici a autenticita a modernita jsem místo předsedkyní výboru pro legislativu spravedlnost a práva, eh, lidská práva. Chci jenom doplnit, že problém, kterému ženy čelí, je patriarchální společnost. Změna kultury. My musíme provádět osvětu ve společnosti, aby ženy akceptovala. Protože, jak tady správně zaznělo, to je něco, co se zatím nepodařilo. Například v Egyptě se zatím nepodařilo dosáhnout vyššího zastoupení žen než 2%, nebo v Libanonu 3%, to je strašně málo. Ehm, a Problém, s kterým se setkáváme, je zakotven především patriarchálnímu uspořádání společnosti a právě musíme změnit mentalitu uvažování lidí. Systém kvot eh, v tomto smyslu nebude fungovat. My jsme v devátém funkčním období a dostali jsme se z dvou tří procent žen, až bychom třeba měli k 60, ale pokud ty ženy, které eh, nakonec eh, dosáhly takového postavení, museli překonat spoustu překážek a to, s čím se setkáváme, vychází především z historického uspořádání rodiny, protože po desetiletí, staletí vidíme také určité změny za poslední deset let, kdy dokonce eh, může žena požádat o rozvod, aniž by měla jasný důvod, tak jak byly důvody přípustné dříve. Ehm, dnes může žena, ehm, to je skutečně revoluční pokrok, zažádat o rozvod, aniž by měla jeden z těch tradičních důvodů. A skutečně to svědčí o tom, že postavení žen se výrazně zlepšilo. Máme sice jenom jedinou ministrini, s tím naše opoziční strana není spokojená, ale obecně doufáme, že ženy budou i nadále bojovat za to, aby byly více uznávány. Bohužel také že je problém v tom, že ženy se nedostávají do médií. A to vidíme také v občanské společnosti, protože veškerá úsilí, která vyvíjejí ženy, mm, se neobjevují v médiích. Ehm, a za, e, naproti tomu, jakékoliv iniciativy mužů se do médií dostanou hned. A tady vidím určitý problém. Musíme si uvědomit, že e, ženy musí vynaložit mnohem větší úsilí, aby Eh, se dostali do médií a dokonce nakonec se stane, že eh, žena usiluje o volené místo, ale nakonec ženy ani k volbám nejdou. Mm, samozřejmě mm, máme tajné volby, ale pokud eh, se provádějí výzkumy, musíme si uvědomit, že nejde jenom o parlamentní schromáždění, o vládu a podobně, diplomaci, paralelní diplomaci, ale také jsme v kontaktu s občany. Máme také místní zastupitele, kteří jsou v kontaktu s občany a těm se podařilo také zjistit určité nedostatky v organizaci voleb a vidíme, že ale mentalita společnosti je taková, že, že nám se tolik nedůvěřuje. Um, můžeme se podívat na to, jaké jsou, jak, jaká, jaké jsou zastoupeny ženy třeba v Kasablance, jaké jsou, jak jsou tyto ženy eh, skutečně vnímány jako důvěryhodné. Ty nejvýraznější politické strany se obávají dát ženy na své kandidátky a ono je vlastně těžké přesvědčit i ženy samotné Dokonce systém kvót vede k tomu, že se zastoupení žen sníží. E, prostě proto, že se ženy netěší dostatečné důvěře. To je smutné a musíme proto provádět o osvětu a neustále za práva žen bojovat. Děkuji. Is it anybody else? Ještě někdo další se, chce vyjádřit? Deputé parlamentaire. بسم الله واضح اوكي هناء العرفي نائب رئيس لجنة الصحة بالبرلمان الليبي وكذلك عضو في حقوق الإنسان أنا عرفي místo předsedkyně výboru pro zdravotnictví a členka parlamentního výboru musím říci, že my nejsme zklamány výsledky, které máme. Naopak nás tyto výsledky těší. Ústavní schromáždění, tak jak bylo v Libii zvoleno, u nás představuje velký pokrok. Pokud jde o procento žen, tak bylo 5% a respektive v Evropě 35% a v Libii při prvních volbách se nám podařilo získat 17% podílu žen. Také se nám podařilo pokročit dál v našem úsilí o mír a tady slyšíme, že ženy se také hodně obětovaly pro revoluci. Obecně ale bohužel eh, se nedočkali dobrých výsledků. Musím říci, že velké oběti položili muži, kteří často položili své životy. My jsme 50 eh, tisíc mučedníků a pokud chceme hovořit o právech žen, musíme si uvědomit, že Taková práva jsou zakotvena v ústavě a teprve v následujících letech bude možné dosáhnout téměř úplné rovnosti žen. Eh, děkuji, mnohokrát děkuji. A než eh, ukončím tuto schůzi, rád bych zdůraznil tu skutečnost, že mnozí z vás, jak zdůrazňujete, bojujete za eh, lepší budoucnost u vás eh, pro ženy, ale my také bojujeme, aby ženy měly lepší zastoupení. Tady v Evropském parlamentu je, jak říkáte, 34% žen a to je pokládáno za dobrý výsledek v Evropské unii. <clears throat> Když eh, se podíváte na 27 členských států, pak v průměru je to 22-23 a v některých zemích je to dokonce ještě daleko méně. Samozřejmě jsou taková kde je to daleko vyšší zase naopak. Ale v Evropské unii eh, ještě je mnoho, co bude třeba udělat, stejně jako kdekoliv jinde. A já teď si nejsem jist, kdo to řekl, ale eh, kladu si otázku, proč tomu tak je. Pořád tady je tato patriarchální společnost, kdy muži mají větší moc a do všeho více zasahují. Také eh, je skutečnost taková, že muži mají tendenci volit muže a nominovat muže a dostávat je na funkce. To je zřejmě struktura, která funguje na celé planetě, ať jdete kamkoliv. Pokud tedy nechceme mít takovouto strukturu, pak na to musíme pracovat samozřejmě různým způsobem, podle toho, jestli jsme na Severní Americe, Africe nebo tady v Evropě. Ale jde nám o to tež, takže jsem velice vděčen, že eh, jste využili příležitosti a poskytli nám svůj čas a přeji vám, aby se co nejlépe využili tento týden zde tak, abyste se trochu seznámili s tou prací, kterou tady provádíme a možná, že zase nabudete zkušeností, které vám pomohou ve vaší práci a doufám, že se zase někdy v budoucnosti setkáme. Takže vám mnohokrát děkuji, že jste sem přišli a tím končím tuto schůzi pro dnešek tedy. A zítra v 9 hodin budeme pokračovat.